Někdo nějakou námitku? Tímto byl zápis schválen. Milé kolegyně, milí kolegové, vražda tří turckých aktivistů za Zakine Čvida Dogan a Leily Zulibec minulý týden v Paříži nás všechny hluboce otřásla. Jménem Evropského parlamentu jsem rodičům obětí napsal dopis, ve kterém jsem jim vyjádřil naši hluboký soucit. Rodiči se třeba bratři a Dogana žijí ve Štrasburku a jsou zde dnes mezi námi. Vítám je dnes, dnes v našem parlamentu a znovu jim chci vyjádřit náš, hlu, naši hlubokou soustrast. Der Tod von Frau Dogan. Smrt paní Dogan a dalších obětí nesmí předseda, máme zjevně problém s tlumočením. Byl bych tedy vděčný, kdybyste mohli ověřit, zda je problém s tlumočením do španělství. Děkuji. da paní Kanzič, paní Dogan a paní Mér nesmí zůstat bez odezvy. Podporujeme francouzské orgány v jejich odhodlanosti učinit vše pro objasnění těchto zločinů a proto aby odpovědné osoby za tyto zločiny byly postaveny před soud. Dámy a pánové, do Indogán, já dobře vím, jak obtížné to pro vás je. Jste zde ve Štrasburku našimi sousedy a chceme vám sdělit, že sdílíme vaši bolest. Dámy a pánové, italské úřady mě sdělili, že pan Rosario Krojeta z účinnosti od 17. 12. 2012 byl zvolen prezidentem regionu Sicílie a od této doby, tedy s účinností 18. prosince 2012, je